transparentnější, důvěryhodnější, přísnější v bankovním sektoru. Děkuji za pozornost. Děkuji vám, pane komisaři. My už máme určité opoždění, pane komisaři. Už máme určitý sklus. Velice vás ctí, že jste reagoval na každého řečníka, ale možná i z pedagogických důvodů by bylo dobré, abyste v závěrečném slově komisaře reagoval pouze na přítomné řečníky, tím bychom si ušetřili trochu času. Nyní se dostáváme k poslední eh, rozpravou na eh, rámec asi časových možností, takže tímto eh, končím tento bod a nyní máme otázku k ústnímu zodpovězení na téma prosazování nařízení týkajících se přepravy toxického odpadu do rozvojových zemí. Dávám slovo eh, autorům otázky. Začíná paní kolegyně Berder dvě a půl minuty. Děkuji. Pane komisaři, když by se někdo z nás jednou ráno eh, probudila zjistil, že náš soused nám eh, na práh vyhodil toxický odpad, tak bychom byli naprosto bez sebe, zlosti bez sebe, ale Evropská unie to dělá pořád. Tuny toxického odpadu se jezdí z Evropské unie do rozvojových zemí v rozporu s našimi předpisy. Téměř tři čtvrtiny elektrického odpadu z EU nejde dohledat a jenom jedna třetina elektronického odpadu eh, je likvidována podle legislativy EU. Ve Spojeném království průměrný Brit vyhodí čtyři kusy elektronického odpadu každý rok. To je 500 tisíc tun rozbitých televizorů, počítačů a telefonů. Ale přes polovina se nerecykluje, prostě zmizí. A to je jenom moje země. Export kontrolovaného odpadu z EU k likvidaci je zakázán podle současné legislativy. Ale každý rok nelegální eh, odpad, který jde z Evropské unie, představuje asi 22 tisíc tun. My říkáme, že eh, vyvážené elektronické zboží musí být v pořádku. A to znamená, že potřebujeme účinnou celoevropskou inspekční politiku a ta nám chybí. Tento odpad obsahuje olovo, kadmium, rtuť, prostředky, které zabraní řízení plasty a tak dále. Věci, které jsou nebezpečné, když hoří, když se pálí. A pálení je často nejsnadnější způsob, jak získat zpět tyto cené kovy. Děti a dospělí se hrabou v hromadech odpadu a snaží se vydělat si pár centů nemůžeme přehlížet dopad na životní prostředí a na zdraví. Postihují ty nejzranitelnější. Já jako Evropanka se stydím. A děkuji panu komisaři za odpovědi a za reakci. Ale musíme konkrétně vědět, jakým způsobem uzavře tuto mezeru v nařízení o e, přepravě odpadu Má komise v úmyslu řešit ty tuny evropského odpadu, které už teď jsou v těch evropských zemích? A musíme znovu změnit nařízení o e, přepravě odpadu anebo je to jen otázka uplatňování? Je to naléhavý problém, musíme s tím něco udělat hned teď. Já si ráda počkám na vaši odpověď. Děkuji. Děkuji vám, paní kolegyně. Nyní na dvě minuty paní kolegyně Rozpach. Děkuji. Je důležité pohlížet na to, že náš odpad nezmizí sám od sebe, ale bohužel často zmizí někde ve světě a nikdo se o to nestará. Není to nic nového, již před několika lety celá řada evropských zemí začala do Indie posílat své eh, staré tankery, které byly plné azmestu a bosí dělníci z toho potom na eh, otevřeném pobřeží vyhledávali jednotlivé železné komponenty. Ještě horší je to s africkými dětmi. Sedí na podlaze a rozebírají elektronická zařízení až na jednotlivé součástky. To je něco nesnesitelného. Ale Evropská unie nemá rozumné a reálné možnosti, jak realizovat eh, ty dobré předpisy, které už máme od 12. července 2006. Prosazování směrnic se děje prostřednictvím členských států, tak je to také v článku 50 nařízení. Ale některé členské státy to neberou tak přísně. Něco se ale musí udělat, protože 80 milionů tun nebezpečného odpadu není žádná bagatela a to množství ještě stoupá. Navíc eh, k písemné otázce se táží ještě komise, zdá komise zamýšlí používat eh, určité konkrétní případy pro přepravu toxického eh, odpadu nebo toxického zboží Eh, mohla by komise udělat osvětovou činnost tak, aby lidé odevzdávali své odpady na určitých sběrných místech v určitých zemích? Je důležité vysvětlit občanům, v čem ten problém spočívá, protože bez jejich pomoci eh, v tomto boji proti přepravě toxického odpadu se nikam neposuneme. Děkuji a nyní má slovo pan Zeufer dvě minuty. Děkuji, pane předsedo nejenom bankovnictví jsou pravidla, která nefungují, bohužel je to i v oblasti životního prostředí. Sice máme nařízení o přepravě odpadu z roku 2006, ale bohužel eh, tento předpis nefunguje, protože zjišťujeme, že přeprava zvláště nebezpečného odpadu za hranice EU stoupá, zvláště je to do rozvojových zemí a tam dochází k neadekvátní likvidaci tohoto odpadu. A tato neadekvátní likvidace tam způsobuje ekologické a zdravotní problémy a někdy to vede i k smrti celé řadě lidí. A i my zde e, přicházíme o, e, o dobré zdroje a e, součástí strategie 2020 je i nakládání se zdroji a zde máme cené suroviny. Měli bychom zde tedy zvýšit úsilí tak aby na konci životního cyklu daného výrobku byly získány zpět eh, cené položky a složky daného výrobku. 7. dubna pan komisař eh, Potočník ve svém projevu oznámil po té, co komise eh, dlouho otálela s daným problémem, tak on oznámil, že na podzim vydá sdělení. V tomto sdělení se chce přesně věnovat těmto problémům, zvláště problémům implementace a zlepšení systému inspekcí a také rozšíření vědomostní základny. Pane komisaři, rád bych se vás zeptal, zda můžeme počítat s tím, že v příslušných úřadech eh, komise již probíhají případné, přípravné práce na dokumentech. Pan komisař Potočník také hovořil o agentuře. My sice už máme mnoho agentur, ale Zdá se, že pomýšlí i zde na agenturu, která by zlepšila kontrolu, posílala kontrolu vnitrostátních orgánů. Zde bych se chtěl zeptat, jak tato situace vypadá, protože zjišťujeme, že tento problém momentálně nejsme schopni řešit, takže co pro to hodlá komise udělat? Děkuji. Děkuji panu kolegovi Zébrovi a nyní paní kolegyně Hasi na tři minuty. Vážení kolegové, Vývoz odpadu a nesprávné uplatňování tohoto nařízení je obrovským problémem. Je to palčivý problém. A zdůrazňuje to Evropská síť pro implementaci a dodržování legislativy v oblasti životního prostředí už od roku 2003 a předložila teď konkrétní návrhy na zlepšení. Nicméně komise přece jen nedělá vlastně vůbec nic pokud nepočítáme řadu studií, které komise vypracovala, a také návrhy na novelizaci řady směrnic. Už přes deset let parlament volá po zpřísnění kontrol, včetně legislativy, která platí v Evropské unii. V roce 1999 ve zprávě Jackson se uvádějí minimální kritéria pro tyto inspekce a také v roce 2003 ve zprávě Blockland, která se týkala změny nařízení o přepravě odpadů a také v usnesení z roku 2008 se uvádějí minimální požadavky na kontroly. Toto všechno komise víceméně ignorovala. V roce 2006 jsme byli svědky obrovského skandálu Trafigura, Obrovské množství odpadu se ocitlo na pobřeží Slonoviny. Komisař Dima tehdy přislíbil, že se bude zamýšlet nad tím, jak posílit uplatňování nařízení o přepravě odpadů ve všech členských státech, ale nestalo se nic konkrétního. O dva roky později ve studii komise uváděla, že bude vytvořen orgán, který se bude zabývat implementací legislativy v oblasti životního prostředí a odpadů. A že mimo jiné bude také kontrolovat a lépe koordinovat kontrolní pravomoci členských států. Ale nebyly předloženy žádné konkrétní návrhy. V loňském roce komise v jedné své studii uvádí, že nejlepší alternativou by byl právní nástroj, pro kritéria takových kontrol, ale zase nebyl předložen konkrétní návrh, přestože komisař Potočník uváděl, že v legislativě v oblasti životního prostředí je právě on tou kompetentní osobou a považuje to za svou prioritu. A my se chceme zeptat, kdy komise skutečně přijme konkrétní opatření a přestane zpracovávat nic neříkající studie. Kdy konečně budeme mít legislativní návrh a ne nějaké sdělení nebo studie. Jak už říkal kolega Sebr, i to by zlepšilo účinnější využívání zdrojů v Evropské unii. Děkuji. Děkuji. A nyní paní kolegyně Vils na dvě minuty. Vážené kolegyně, vážení kolegové, Nelegální vývoz odpadu a nelegální likvidace nebezpečného odpadu jsou pro životní prostředí i zdraví milionů eh, lidí v rozvojových zemích čím dál tím větším nebezpečím. V Evropské unie neustále roste počet toxického odpadu, náklady na likvidaci jsou vysoké a proto je zde velké pokušení Eh, vyvážet tento odpad do zemí s eh, menší, omezenějšími požadavky na ochranu životního prostředí i eh, ochranu pracovníků. Jsem ráda, že parlament v této otázce postupuje společně. Nedostatky v legislativě, které umožňují tento vývoz, je třeba odstranit. Vývoz toxického odpadu do rozvojech zemí a jejich sankcionování je třeba lépe kontrolovat a prosazovat. Již v roce 2008 parlament žádal, aby místní orgány účinně kontrolovaly eh, lodě v přístavech a měly k tomu možnost. S tím musí být spojená také možnost, aby se v eh, zdůvodněném podezření zadržely lodě po celé Evropské unii v příslušných přístavech. Eh, chceme toto podtrhnout ve společném rozhodnutí všech politických skupin. Také přeprava odpadu v EU je třeba kontrolovat více. Například v Kalábrii leží potopená loď, která byla známá tím, že přepravovala vysoce toxický odpad. Další takové přepravní lodi jsou v, eh, možná v Turinském moři, eh, poblíž pobřeží Poukazuje to na to, že při přepravě odpadu potřebujeme transparentnost a náležité úřední kontroly. Děkuji vám. Děkuji kolegyni Vils. A nyní za komisi pan komisař Barně. Děkuji, pane předsedo. Je mi líto, že můj kolega Pat Potočník se dnes večer nachází v New Yorku, aby podepsala velice důležitou dohodu na Goja, která se týká biodiverzity. Nicméně eh, tady jej zastupuji. Víte, že jej zastupuji, protože je to téma, které mě vždy eh, zajímalo. Byl jsem ve Francii ministrem životního prostředí. A také, když jsem byl dříve komisařem, tak eh, jsem právě začal řešit tuto závažnou otázku. Toto nařízení, které se týká eh, přepravy toxického odpadu, tak eh, zde je zákaz eh, takovéto přepravy odpadu do rozvojových zemí mimo Evropskou unii. Jedná se o odpad, který musí být zničen. Připomněli jste úsilí, abychom eh, kontrolovali naplňování tohoto zákazu. Jedná se o členské státy, operátory. Eh, tyto operátoři právě zneužívají situaci a provádějí eh, tranzit do jiných členských států a v podstatě je převádí do takových států, kde nejsou přísné inspekce. Často také používají falešné deklarace hovoří, že se jedná o jiné e, produkty, čili tímto způsobem nemůžeme naplňovat e, inspekce a pravidla a často také e, odvážejí do rozvojových zemí, čili se jedná skutečně o nelegální vývoz. A potom je ta katastrofa právě pro ty země, které přijmou tento odpad. Jedná se o ilegální vývozy, Eh, často dochází ke znečištění vody, půdy, území, kde lidé bydlí. O tom eh, se zmínila paní Berdere nebo paní Ospar. V podstatě je to hrozba pro zdraví místního obyvatelstva, pro děti, pro pracovníky, eh, pro tyto komunity. Jedná se o toxické odpady, které znamenají zvýšené riziko a velice často také používají neadekvátní nástroje, aby likvidovali tento nebezpečný odpad. Co se tedy týče vývozu těchto toxických eh, odpadů do rozvojových zemí, má to velice neblahý a negativní dopad na konkurenceschopnost, na obchod, protože eh, některé podniky, které respektují legislativu, jsou tímto způsobem znevýhodněny. Evropský sektor recyklace odpadu musí také respektovat velice přísnou legislativu Evropské unie v oblasti životního prostředí. Jedná se o dynamický sektor. Eh, je tady 94 miliard euro, to je celkový obrat tohoto sektoru a 1,5 milionů pracovníků. Eh, představuje to 1% HDP. Recyklace rekuperace. V některých státech eh, tedy to funguje tak, jak má a bohužel tyto státy jsou potom zvýhodněny oproti eh, tomto legálním vývozům. Takže věřím, že tento sektor bude dále vytvářet pracovní místa v budoucnosti. Co se týče eh, ilegálních vývozů, eh, mm, tak dochází jednak ke ztrátě surovin, protože tyto suroviny mizí z Evropské unie, ale také eh, neefektivním způsobem využíváme tyto cené zdroje. Musíme tedy lépe diagnostikovat situaci a z toho důvodu komise chce vědět, zda je zapotřebí zavést další legislativní eh, nařízení a pokud to bude nutné, která kritéria musíme nově eh, definovat pro inspekce v případě vývozu toxického odpadu. Co se týče eh, těch eh, analýz dopadu, které byly zmíněny, především inspekčního programu na národní úrovni, hodnocení rizik, to je národní povinnost národních orgánů a je důležité, abychom se tedy zaměřili především na národní orgány, které mají tuto inspekční úlohu, aby měli patřičné důkazy o tom, že se jedná o ilegální toxické vývozy. Co se týče konkrétních otázek, zaprvé je možné obcházet tato pravidla a tvrdit, že um, ty vyvážené produkty jsou produkty z druhé ruky, že se nejedná tedy o toxický odpad. Musíme doplnit stávající nařízení o přísnější národní nařízení, musíme také náležitě vyškolit všechny inspektory, aby tato pravidla a nařízení znali. Co se týče evropského rozměru, je, musíme lépe zavést aplikaci těchto předpisů, co se týče vývozu toxického odpadu, především co se týče celní kontroly, co se týče té cestovní mapy, kterou máme, ta je nedostatečná. Musíme zavést povinná pravidla, abychom lépe bojovali proti těmto otázkám. Za třetí, eh, zvýšil se objem tohoto taxického objemu. Myslím si, že se v loňském roce stabilizoval. Recyklace se zvýšila během posledních několika let. Co je významné, eh, v současné době, že tady jsou velké rozdíly mezi členskými státy, co se týče Eh, zavádění jednotlivých nařízení, nakládání s toxickým odpadem. Uvědomuji si, jaké to má negativní dopady na životní prostředí, na veřejné zdraví. Je také velice závažné, že někteří lidé umírají v důsledku těchto toxických odpadů. Situace je velice vážná například na pobřeží Slonoviny. Je to situace, ze které se musíme poučit. Komise provedla celou řadu studií a je zapotřebí, abychom také prováděli eh, šetření. Můžete se podívat na naši webovou stránku. Je důležité, že pokud eh, zjistíme takovéto vývozy, tak eh, musí být tento odpad odvezen zpět do země, ze které byl odvezen. A země původu v Evropské unii potom musí zaplatit fakturu za recyklaci a zničení odpadu, což také zaplatí ještě sankce, která bude ve výši 1 milionu euro. Týká se to také společnosti Transfigura, která zaplatila přes 500 milionů, protože musela zpět odvést tento odpad a musela zaplatit ještě 30 milionů Eh, euro také místním občanům, eh, kterých se týkala eh, tato situace. Čili řešíme to na komunitární úrovni a vydáváme se správným směrem. Děkuji. Děkuji vám, pane komisaři. Nyní za frakce máme pouze jednu přihlášení se o slovo paní Veslund. Prosím, máte slovo na tři minuty. Děkuji. Mnozí z nás jsou rozlobení, že je třeba v Evropě stále ještě diskutovat o tomto nelegálním vývozu nebezpečného odpadu a mnozí jsme proto rozčilo, rozčilení. Vytváříme výrobky, které už tak ničí naši zemi a pak jsou ještě nebezpečnější, když je z nich odpad. Je to odpad, který ohrožuje zdraví dětí a v jiných zemích také znečišťuje půdu a vodu. To je něco neakceptabilního. Jak je možné v tom vůbec pokračovat? Existují zákony, existuje zákaz, který nefunguje a proto komise musí navrhnout změnu. Nejlepší by bylo samozřejmě, kdyby vůbec žádný nebezpečný odpad neexistoval a kdyby se nepoužívaly nebezpečné chemikálie. Pokusili jsme se o to v souvislosti s REACH. Vývoz nebezpečného odpadu by neměl fungovat a proto potřebujeme také posílit legislativu týkající se sběru odpadu existují dobré důvody pro to, proč eh, eh, komise pohlíží na to, jak se chovají členské státy při aplikaci legislativy o nebezpečném a elektronickém odpadu. Jak už zde zaznělo, potřebujeme také zjednodušit a zlepšit předpisy týkající se přepravy toxického odpadu, tak aby policie i Hraniční kontroly i hned viděli, zda zde dochází k trestné činnosti proti životnímu prostředí či nikoli. Je to téma, které je pro členské státy významné, přikládají mu prioritu, ale stáváme se svědky, že členské státy neplní svoji povinnost kontrolovat, zda je dodržováno evropské právo. A zde musíme konstatovat, že členské státy neplní svoji povinnost. Musí převzít větší, větší zodpovědnost a my očekáváme, že se o to Evropská komise postará. Jak dnes řekl pan komisař Barnier, domnívám se, že je to krok správným směrem, ale budeme muset se rozhodnout, zda byl počet těchto kroků dostatečný. Děkuji, paní Vestlun. Dostáváme se k proceduře, který slovo má paní kolegyně Rojtová

Děkuji paní kolegyni Rojtové a nyní paní kolega Segedy. Jedna minuta. Děkuji vám, pane předsedo. Zdá se, že evropská legislativa je na oko velmi přísná, ale ve skutečnosti v tom to nástroji existuje celá řada zadních vrátek, které může zneužívat mafie. Přeprava toxického odpadu je nebo se stala lukrativním obchodem. Důvodem proto jsou vysoké náklady na recyklování a dalším důvodem je také to, že celý ten proces je velice byrokratický. Proto bychom měli v souvislosti s legálními náklady a administrativní zátěží eh, legální likvidace se postarat o to, aby ty náklady a ta zátěž se omezily. Je třeba motivovat podniky, aby nadále zde postupovali legálně. Na druhou stranu bychom měli zavést přísnější sankce a kontroly mafie. Děkuji panu kolegovi Segerovi a nyní má slovo pan kolega Mikolášek. Děkuji vám, pane předsedo. Je tři čtvrtě na dvanáct v noci a my hovoříme o vážné věci. Hovoříme o vyvážení toxického odpadu do rozvojových zemí. Je to skandální. Evropské země v této moderní době dělají to, co jsme Eh, viděli ve filmu Ellen Brokovič, který získal Oscara a viděli jsme, že se v Kalifornii může stát něco takového, že závody vyvážejí eh, toxický odpad a lidé potom onemocní a mohou dokonce i umřít. Je smutné, že evropské země vyvážejí toxický odpad do afrických zemí, které se jen těžko mohou bránit. A přitom jsou tam toxické prvky olovo, kadmium, rtuť, asbest a další. Domnívám se, že je dobré, že komise chce na tomto tématu dále pracovat. Chci vyzvat pana komisaře Barniera, který nám slíbil, že komise bude postupovat energetičtějším způsobem, aby udělali takové opatření, které stav skutečně zlepší. Děkuji. Děkuji panu kolegovi Mikuláškovi a na konci paní kolegyně McGuinness. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. V Evropské unii máme problémy, protože naše občané eh, vyhazují odpad eh, nejen u sebe, ale cokoliv, co děláme rozvojovému světu, je skutečně ohavné. Chtěla bych se zmínit o nové legislativě a vím, že zavádíme legislativu paralelně k další legislativě. Ráda bych požádala komisi, aby řešila právě otázku zavádění a prosazování. Já si myslím, že v celé řadě otázek nemáme patřičná čísla v členských státech, abychom mohli kontrolovat tyto vývozy v případě tedy toxických odpadů a jaké to má dopady na zdraví těch, kteří nevhodným způsobem potom nakládají s tímto toxickým odpadem. Je to etická, zdravotnická otázka. Já myslím, že kdyby to naše občané věděli, tak by si uvědomili, jak je to hrozné, ale kdyby to tedy věděli, tak by si dvakrát rozmysleli, jak se těchto zařízení a tohoto odpadu budou zbavovat. Děkuji mnohokrát, paní Gines, a na závěr bych rád předal slovo panu komisaři. Ano, budu stručný na vaše doporučení. Chtěl bych eh, poděkovat. Eh, paní Magrines řekla něco velice důležité. Je to morální, etická otázka. Eh, je to škodlivé pro veřejné zdraví, také to škodí biodiverzitě a také ekonomice paní Westlund, také paní Rojtová i ostatní se zmínili o tom, že skutečně komise chce velice rozhodně řešit tento negativní dopad. Proto tedy přicházíme s touto iniciativou. V rámci této iniciativy chceme posílit evropskou legislativu, především abychom zlepšili kontroly, inspekci a naplňování nařízení v případě vývozu toxického odpadu. Musíme tedy se zaměřit především na nelegální vývozy. Tyto otázky řešíme. Pan komisař Potočník potřebuje několik týdnů, aby připravil náležitou legislativu. Mohu jeho jménem říci, že koncem letošního roku, roku 2011, komise zahájí velice důležitou eh, diskusi, která povede k lepší legislativě, která bude řešit tyto negativní dopady ilegálních vývozů toxického odpadu. Děkuji vám, pane komisaři. Děkuji všem, kteří vytrvali až téměř do půlnoci. Je to skutečně královská disciplína práce Evropského parlamentu. Tímto končím rozpravu.